Zahájení je, eh, zah, eh, zasedání je zahájeno. Prosím, usaďte se. bitte nehmen sie platz meine damen und herren! Dámy a pánové, usaďte se, prosím.